So, thanks a lot. Takže děkuji vám, okamžitě začneme. Jsem rád, že máme příležitost na tuto krátkou diskuzi. Máme 20 minut na výměnu názorů. Na téma dopadu vztahu mezi EU, Iránem a USA na evropské firmy. To je téma, eh, kdy ve výboru eh, tradičně podporujeme možnosti našich firm v Iránu a pozorně sledujeme vývoj situace a případnou její eskalaci. Diskutovali jsme také o té takzvané blokační legislativě. S radostí tu vítám doktora Majida Taht Ravanšího, eh, politického zástupce vedoucího kabinetu prezidenta Islámské republiky Irán a poradce ve vyjednávání o GCPOA. Myslím si, že situace je nám jasná a já dám okamžitě slovo našemu hostu, na 10 minut, aby nám vysvětlil situaci ze svého pohledu. Děkuji moc krát, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Je mi ctí tu dnes s vámi být na výměně názorů o jednom z nejpalčivějších problémů eh, evropských a iránských zahraničních vztahů, což je plán eh, JCPOA. Eh, IAA má jeden z nejpřísnějších monitorovacích a ověřovacích režimů v Iránu, co se týče jaderného programu. 12 eh, zpráv IAA ukazuje, že Irán eh, podrobně dodržuje závazky z JCPOA, což je důsledkem reciproční povahy závazků v JCPOA e a domníváme se, že když plně splňujeme podmínky, měli bychom plně těžit z výhod. Do května 2018 Trumpova administrativa všemi možnými prostředky sabotovala konstruktivní atmosféru nutnou k úspěšné implementaci JCPOA. E 8. května americký prezident jednostranně a nezákonně ukončil účast Spojených států na této dohodě. Spojené státy investovaly eh, do, eh, do eh, Iránu, nicméně nakonec izolovali Spojené státy sami sebe a Irán neučinil ukvapené rozhodnutí a hledal cesty, jak obnovit rovnováhu společně s Ruskem a s Čínou, tak, aby byly zajištěny iránské zájmy. USA nejenom, že ustoupili od multilaterální dohody UNCC, ale také se snaží aktivně přesvědčovat a často zastrašovat další státy k tomu, aby neimplementovali eh, rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN 2231, čímž by porušili mezinárodní právo. USA také vyrušují, eh, vyhrožují zeměmi sank, zemím sankcemi eh, v případě, že to se k tomu neodhodlají. USA používají americký dolar jako ekonomickou zbraň ve válce a odrazují země od obchodování s Iránem. A znovu uvalení sekundárních sankcí e, znamená problémy pro zahraniční ekonomické operátory, kteří podnikají v Evropě. Tyto sankce mají Iránu vyvolat problémy, a to i v oblasti potravin a léčiv což není obhajitelné za žádných okolností. Je, proti, je to proti mezinárodnímu právu a je to nelidský akt, který je třeba uh, odsoudit všemi míromilovnými národy. Irán je, se cítí plně vázán e, JCPOA a chce z ní plně těžit. Tato dohoda je vystavěna na principu reciprocity a uh, iránský uh, iránské chování na základě této dohody musí být oceněno ostatními partnery. Ostatní účastníci by měli začít tím, že odstraní veškeré sankce týkající se jádra eh, a eh, usilovat o normalizaci obchodních a ekonomických vztahů s Iránem. Prvním krokem v tomto směru by bylo, aby Spojené státy eh, ukončili to ilegální a nepřátelské zastrašování firem a zákulisní nátlaky. USA musí také dodržovat závazný výnos Mezinárodního soudního tribunálu z 3. října letošního roku. V tuto chvíli Evropská unie má zásadní roli. Zatím EU dává najevo e, politickou vůli udržet JCPOA a garantovat realizaci iránských benefitů v souladu s touto dohodou. Termínem pro uvalení druhé tranče amerických sankcí je datum, které se velice rychle blíží. My si vážíme kroků Evropské unie, ale um, je třeba zdůraznit, že nadešel čas k politickým závazkům uh, a k tomu, aby byly uh, přetaveny v praktické a hmatatelné výsledky. Uh, evropské země pracují na schématu, které má zachránit nukleární dohodu. Jejich plán momentálně obsahuje finanční finanční nástroj, který podle našeho názoru by měl dělat následující. Zejména by tento mechanismus měl vstoupit v platnost před 4. listopadem. Za druhé, obecně svoboda ekonomických operátorů podnikat v Iránu je zcela v souladu s JCPOA a to musí být uchráněno. Za třetí a zejména, mechanismus musí efektivně zajistit prodeje iránské ropy a z zemního plynu a transfer zisků z této činnosti. Dále, implementace eh, blokačního statutu eh, to se musí zabývat evropské členské státy a čas, je čas na to, abychom získali detaily o tom, co Evropané hodlají dělat. Evropa by měla se vyjádřit rychle, dokud nebude příliš pozdě. Evropsk... Irán považuje e CPOA za důležitý mezinárodní výdobytek a dodržuje všechny závazky, ale naši partneři bohužel eh, nemají stejný přístup vůči nám a vůči svým povinnostem. Eh, Irán také přijal určitá opatření v návaznosti na naše úsilí boje proti terorismu, Eh, naposledy je to eh, krok našeho parlamentu, který přijal Mezinárodní úmluvu o eh, boji proti financování terorismu. Ilegální odstup USA od nukleární dohody způsobil, že práce ostatních účastníků ECPOA je nyní ještě zásadnější a citlivější. Spolupracujeme s EC plus 2 a vysokou představitelkou a zatím konáme pokroky jak je obsaženo v prohlášení našeho ministra zahraničí ze září 2000, 24. září 2018 v New Yorku. Hodiny tikají, blíží se nám 4. listopad a je zásadní, abychom věděli, jak přesně ztráty plynoucí z amerického kroku budou vykompenzovány. Budoucnost JCPOA naprosto závisí na eh, tom, jaký přístup zvolí Evropská unie. A doufáme, že Evropská unie přijde s praktickým a detailním schématem, které eh, zachrání tuto historickou dohodu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Já budu mluvit španělsky, takže prosím, nasaďte si sluchátka. Děkuji vám a děkuji našemu hostu. Vítám vás tu jménem Výboru pro zahraniční věci, což jsem zatím neměl příležitost udělat. Jak víte, Výbor pro zahraniční věci pozorně sleduje aktuální vývoj ohledně JCPOA. A vy jste eh, hovořil o tom, že Evropská unie by měla podporovat dále tento plán, že je to důležitou součástí snah o nešíření eh, jaderné technologie a je to součást multilaterální diplomacie na základě rezoluce Rady bezpečnosti 2231. Já bych tedy chtěl vyjádřit pozdravy i od zahraničního výboru, který doprovází tento proces a podporuje celý plán. A nyní dávám slovo opět předsedovi výboru INTA. Děkuji vám a já teď dám slovo poslancům na jednu minutu každý. A případně pokud budete mít otázky na našeho iránského hosta, tak, je pros, tak prosím využijte tu minutu k otázce jako první Marie Scháke. Děkuji vám, pane předsedo. Aby bylo jasno, já hovořím jako členka jak eh, výboru INTA, tak iránské delegace. Eh, já si myslím, že je jasné, eh, že na všech stranách politického spektra je Evropská unie stále, stále se cítí vázána jadernou dohodou a lituje toho, že Trump od ní odstoupil. Jak zajistit, aby evropské firmy měly maximální svobodu e, se rozhodovat? Tato maximální svoboda činit vlastní rozhodnutí by měla být naší prioritou. Firmy by neměly být tlačeny tím či oním směrem a měly by mít možnost sami se zorientovat v nové realitě, která nyní vznikla protože oni jsou i další důvody nechtít podnikat v Iránu, ke kterým by firmy měly dojít sami. Myslím si, že požadavky, které jsme právě vyslechli, aby Evropská unie zcela vykompenzovala následky amerického odstoupení, jsou nevyvážené a jsou skandální, protože Evropská unie stále dodržuje tuto dohodu a jde nad její rámec, jde velmi nad její rámec. A do největší možné míry kompenzuje americké ztráty, ale tlačit dále na nás a říkat, že je to pouze úkolem Evropské unie, to je absurdní. A ještě poslední reakce na ty problémy, které eh, pocítí iránská populace po dalších amerických sankcích. Myslím si, že ty problémy těm problémům by se mělo zamezit, ale já bych se chtěla obrátit na vůdce Islámské republiky, aby začali respektovat lidská práva svých obyvatel. Tím by dosáhli mnohem více, než kolik problémů způsobí americké sankce. Děkuji, paní Saifi. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že sankce, které uvalil prezident Trump, jsou jenom jedním aspektem jeho zahraniční politiky, která se vyznačuje nátlakovou, nátlakovými hrami. Evropská unie v tomto ohledu nemůže váhat a musí zaujmout eh, jasně formulované eh, stanovisko a zvážit celou řadu opatření, které lze použít, včetně potenciálních sankcí vůči americkým firmám a dalších nástrojů. Použití eura pro mezinárodní transakce by bylo jednou z takových možností a zároveň by posílilo naše postavení na finančních trzích. A to je tedy něco, čím bychom se měli zabývat. Pokud je o rozsah působnosti těchto sankcí, je důležité si uvědomit, že jsou stále rozšiřovány. Mám tady teď na mysli ten americký postup s názvem Discovery, eh, podle kterého vlastně podniky musí doložit doklady o svém hospodaření, jinak mohou být postiženy. Takže první otázka je taková, to Je jasná. Eh, Irán musí skrupulózně dodržovat všechna ustanovení této dohody CPOA. Za druhé, Spojené státy dělají to, co vždycky, mm, a to, co Trump nazývá America First, Amerika jako první, znamená ve skutečnosti Amerika sama. A je to tedy snaha vynutit si respekt ze strany ostatních. Je to konfrontační strategie, nejenom vůči Iránu, ale i dalším zemím tohoto regionu a to je třeba si připustit. Není tedy, nejde jen o to, zdali Irán plní své závazky nebo ne. Je evidentní, že je plní. Tady nehovoříme o nějakých filozofických úvahách. Hovoříme o vydírání ze strany Američanů vydíraný formou sankcí, které chtějí uvalit na evropské firmy, které se odvažují porušit sankce, jež uvalila Trumpova administrativa a obchodovat s Iránem. Stejné firmy pak jsou předmětem sankcí, pokud chtějí obchodovat v USA. A to je naprosto nepřístupné a nepřípustné a je tedy třeba, abychom se jasně vyjádřili. Grazie, presidente. Děkuji. My jsme rádi, že Evropská unie, tedy členské státy a nejvyšší představitelka paní Mogherini se rozhodly aktivovat finanční mechanismus, který chrání evropské podniky podnikající v Iránu, jež by mohly být negativně postiženy americkými sankcemi. To, že Trump jednostranně odstoupil od dohody JCPOA, je také ohrožením celosvětového míru. Je to tedy nejenom hospodářský problém. A je třeba eh, tedy si uvědomit, že problematika amerických sankcí nepostihla jenom Irán, ale také například Kubu a další země. I k tomu je třeba se vyjadřovat. Nestať, nemůžeme tedy tolerovat a, eh, Trumpovu šikanu a musíme a, eh, se snažit udržet tuto dohodu na živu. Nejenom kvůli našim vlastním podnikům, ale také proto, abychom byli v opozici vůči americkým rozhodnutím. Amerika chce uzavírat svůj trh, a my se musíme bránit, případně i tím, že uvalíme sankce na americké podniky v Evropě. Takové lechování je prostě nepřístupné, protože nepřípustné, protože ohrožuje eh, mír a naše zájmy. Děkuji. Takže za prvé, pojďme, řekněme si jasně, nejde jen o USA, izraelské zpravodajské služby opakovaně dokládají, že Irán neustále porušuje ustanovení této dohody. Lidská práva, druhá věc. Děkuji, že jste na to upozornili, kolegové. Iránský režim má opravdu eh, skandální historii porušování lidských práv. A za třetí, Irán systematicky destabilizuje nebo se snaží destabilizovat region kolem sebe. A při nejmenším v Syrii. A já musím říct, že i když kolegové a komise nemají, um, to, že nemají rádi Trumpovu administrativu, uh, je v podstatě oslepilo. Komise uh, je plná sama sebe, nevidí tedy uh, dostatečně daleko, tež vás takto stejně se chová vnější služba a tím vlastně pod svícnem je největší tma a Iráci z toho těží. Proto se usmívají, nemohou věřit svému štěstí. Děkuji iránským přátelům, že se sem dostavili. Mám dvě velmi stručné otázky. Skupina SND patří k těm politickým skupinám, které opakovaně hájili myšlenku JCPOA, tedy té nukleární dohody s Iránem protože významně přispívá ke stabilitě v regionu. A já se chci zeptat, jak vidíte své budoucí vztahy s Izraelem a Saudskou Arábií? Protože je třeba se na to dívat i prismatem toho nekonečného konfliktu mezi sunity a šíity. Děkuji. Já hovořím eh, tady sám za sebe, ne za skupinu. Já jsem vždycky podporoval dohodu JCPOA jakožto jediný dostupný mechanismus, který eh, tedy může zabránit tomu, aby iránský režim získal jaderné zbraně. A proto například Eh, souhlasím s kolegou eh, Dartmouthem, že v tom, že tedy Irán, Irán má bohatou historii porušování lidských práv, ale to, je, to mají i ostatní země tohoto eh, regionu, například Saudská Arábie, tam tedy vlastně v nedávné době došlo k únosu saudského novináře přímo na půdě saudského konzulátu, čili my prostě nemůžeme řešit eh, si hm, všechny požáry, které eh, jsou. Musíme se však zaměřit na to, aby se v tomto regionu nešířily jaderné zbraně a aby země jako Irán neměli přístup k balistickým střelám středního doletu. A zatím tedy nemáme žádné důkazy o tom, že by Irán z tohoto pohledu dohodu porušoval. Evropské sankce vůči americkým firmám, no to je katastrofální nápad a já myslím, že potřebujeme komplexněji pojatou politiku, která zapojí Spojené království i po Brexitu a umožní um, navázat partnerství s USA, Kanadou a dalšími. A to i post-Brexit. A já tu hovořím jakožto zástupce skupiny GUE, jsem také místo předsedou výboru pro zahraniční vztahy. Jsem rád, že poprvé v podstatě společně postupujeme jakožto Evropská unie, abychom podpořili zachování dohody o nešíření jaderných zbraní ve snaze stabilizovat režim, který trpí velkou mírou nestability, a to i v důsledku evropských opatření. Není to poprvé, co nám Spojené státy vyhrožují a co ohrožují zájmy evropských podniků. Podobně se chovali i v případě hospodářské blokády Kuby. Ale je to poprvé, kdy evropské země akce aktivně brání proti takovéto politice. A já mám tedy jednu otázku na iránskou delegaci. Eh, Trump používá jako takovou výmluvu hrozbu, kterou představuje šíření balistických střel středního doletu v tomto regionu. A sedm různých zpravodajských služeb se vyjádřilo v tom smyslu, že se tyto střely, střely nepodařilo najít to a za, a za B, i kdyby existovaly, nedostřelí do Evropy. Takže co mi na to řeknete? Děkuji, nyní dávám tedy dvě minuty našim hostům na to, aby zareagovali. Děkuji velice, pane předsedo. Děkuji také všem poslancům tohoto ctihodného eh, schromáždění za to, že se vyjádřili. Já si cením i těch kritických připomínek. Já tu mám tedy dobu omezenou a budu se snažit krátce zareagovat na Eh, problémy ještě zmínili. Pokud jde o tvrdý post a pokud jde o utrpení iránského obyvatelstva, no, tyto sankce uvalili američani, američané právě na iránské obyvatele. A proto je povinností každého obyvatele planety být proti tomuto americkému postupu, protože ten nejvíc škodí těm obyčejným lidem v Iránu. Kdo nejvíc trpí tím, že chybí potraviny nebo léky? Údajně jsou tyto komodity vyloučeny ze sankcí, ale ve chvíli, kdy naše podniky nemohou používat běžné bankovní kanály k platbám za produkty, tak to vytváří problémy a to i pro obyčejné lidi. Takže tady hovoříme o velice konkrétních problémech pro Irán. Další bod o kterém se tady hovořilo, použití eura pro tyto transakce. To je velice dobrá příležitost nejenom pro Irán, ale také pro evropské podniky. Můžeme se obrátit zády k americkému dolaru, protože americké státy se snaží používat americký dolar jako munici v boji s ostatními a je jedno, jestli je to boj s tím a nejbližším spojencem nebo něk- někým jiným, ale je to prostě tedy eh, forma použi- použití jakožto zbraň. A to bychom měli zamítnout. Pak tedy ta připomínka toho, zdali iránská strana dodržuje svoji stranu dohody. Je absurdní slyšet, že Irán nedodržuje ustanovení JCPOA. To ostatně nejlépe může posoudit eh, Uh, mezinárodní organizace na dozor pro, na, pro dozor nad jadernou energií a tady její zjištění těmto obviněním neodpovídají. Irán neporušuje ustanovení JCPOA. Pokud jde na problematiku balistických střel, neexistuje žádná mezinárodní dohoda, která by omezovala nasazení balistických střel. Irán má nárok na to, aby se bránil ve chvíli, kdy ostatní investují miliony dolarů do toho, aby vyzbrojili svou armádu a mohli rozně podněcovat konflikty. Podívejme se na to, co se děje v Jemenu tam vlastně válčí Saudská Arábie a nejvíc tím trpí ti obyčejní obyvatelé Jemenu. My používáme naše domácí kapacity na naši obranu a ostatní země v našem regionu s pomocí evropských přátel či Ameriky vytvářejí spoustu komplikací. A proto cítíme potřebu se bránit. Pokud jde o dodržování lidských práv, no nikdo není dokonalý. Podívejte se na to, jak to vypadá po světě. Ale eh, co se snažíme, je využít každou příležitost, kterou máme k tomu, abychom dodrželi naš, naše závazky, ale zároveň jakožto muslimové, máme nárok na to, abychom chránili lidská práva a děláme to tam, kde je to možné. Já se ptám vás, kteří eh, voláte po dodržování lidských práv a vám nevadí, eh, že chybí léčiva či potraviny Iráncům, že tím je vyvíjen tlak. Takové volání mi připadá absurdní. Děkuji. Děkuji. Děkuji velice. Děkuji všem, kdo se účastnili této velice zajímavé debaty. Doufám, že iránská delegace ve zdraví dorazí zpátky do Teheránu a jistě se tímto tématem budeme zabývat i do budoucna. A tím tedy končí naše debata. Indeed, and I will break. Ano, a není tedy minutová přestávka protože přecházíme k bodu 9 a to je zasedání koordinátorů, jež je za zavřenými dveřmi.